a quattro voti separati. Chci vám ještě připomenout, že i když tedy formálně máme čtyři oddělená hlasování, tak celá ta reforma představuje jeden balíček. To znamená, že kdyby, i když doufám, že k tomu nedojde, ale kdyby jedna z těch čtyř zpráv byla zamítnuta, tak je třeba si uvědomit, že celek celá ta reforma se ocne znovu na stole a bude předmětem diskuze. Také chci předeslat, že dnešní jednání je přenášeno a tlumočení je zajištěno ve všech jazycích, které potřebují členové a členky našeho výboru. Pře- nám je bod 4, informace o harmonogramu schůzí výboru na rok 2014. Takže je to časový harmonogram, který máme dnes schválit. Vidím, že Maria Gabriel je zde. Můžeme tedy plynule přejít k bodu 5, změna směrnice Rady 2001 lomeno 110 Rady o medu. Diskuze se tedy týká tohoto textu směrnici o medu a je to E, výbor Agri a Envy, které jsou příslušnými výbory. Evropská komise navrhuje moderovanou revizi. V podstatě jde o to určit pil jako složku medu. Tak, jak to odpovídá e, rozhodnutí ve věci Bablok. A rozdíl Eh, mezi stanoviskem rady a soudu eh, vedlo, eh, nesouhlas tedy odlišné rozhodnutí vedlo k nejistotě a proto tady je tento nový text. Pozměňovací návrhy můžete předkládat do 7. října ve 12 hodin. Merci, monsieur le président. Alors, tout d'abord, Děkuji, děkuji, pane předsedo. Takže návrh směrnice a rady e, měnící e, směrnici radu, rady 2001 o medu je na první pohled technický ale e, každopádně odmítnutí textu by mohlo mít určité důsledky. Jde o to, zdali je pil vnímán jako přirozená součást medu, či i, nebo jako doplněk, eh, doplňující složka. Víme, jak se ta věc diskutovala v médiích, je to citlivá záležitost, která může snadno vést k polemice. A proto dovolte trochu delší eh, informaci, abych vás mohla informovat o výsledcích různých jednání, která jsem vedla s zástupci komise a s zástupci zemědělského sektoru a rovněž s dalšími. Chci říct, že nejprve eh, jsem tedy eh, se dívala na tento návrh eh, a snažila jsem se nestratit ze zřetele důsledky pro zemědělský sektor. Za prvé, návrh komise má hlavní cíl vyjasnit směrnici 2001-110, takzvanou směrnici o medu, v tom smyslu, že upřesňuje, že pil je přirozenou součástí medu a ne dodatečnou složkou. Tak reaguje komise na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci známé pod názvem Bablok která tedy říká, že podle směrnice eh, eh, je 200 lomeno 13 byl vnímán jako složka medu, eh, včetně eh, přídatných látek a enzymů, které jsou používány pro potraviny. Další zásadní charakteristický rys návrhu komise je, že eh, bývalý postup komitologie v rámci komise, pardon, směrnice o medu nahrazuje aktiv přenesené působnosti podle příslušného článku smlouvy o Evropské unii. Takže my tady vnímáme e, odlišné stanovisko komise a soudního dvora. Komise říká, že pil je e, přirozeně součástí medu, že je tam přirozeně přítomen, e, protože se dostává do úlu tím pohybem včel a je nezávislý na lidském konání zatímco soud říká, že když jsou úly eh, vybírány, eh, tak vlastně může být eh, s medem, eh, eh, se, může se s medem dostávat ven i pil, který včely odkládají stranou. A tady záleží tedy na tom, jakým způsobem se med ze včelích úlů odnímá. Já jsem získala řadu informací, vedla jsem různá jednání k tomuto tématu a první věc se týká tedy té první E, otázky, zdali je e, pil e, přítomen přirozeně, či zda je tam technicky přidáván. Zde jde o to, aby zemědělci dobrovolně, jak si schválně nepřidávali pil do medu a tady se tedy vysvětlení komise e, opravdu blíží víc situaci v reálu. Další otázky, které tento návrh e, přináší, jsou následující. Jedná se o označování a zkoušky, testy. Vzhledem k definici e, pilu jako přirozené součásti medu, e, to znamená, že pil by měl být také deklarován na, na, e, té, na tom označení, na té etiketě. A podle Evropského soudu pil jako přirozená součást medu by měl být takto také deklarován ve příslušném seznamu podle směrnice 2013. Pokud by návrh komise byl přijat, tak pil jako přirozená součást medu nemůže být vnímán jako složka medu a už své místo v tom seznamu složek, ze kterých se med skládá, nemá. Takže tady se dostáváme k pravidlům označování uvnitř Evropské unie. Víme, že zde máme nařízení, které ukazuje, že když máme materiál geneticky modifikovaný, tak e, jeho množství musí být menší než 0,9 Jedná se tedy o, e, e, o složky potravinové a nebo Eh, složky nebo eh, něco, co je více složkového. To znamená, že pokud by návrh komise nebyl přijat, eh, tak množství pilu o GMO by muselo být vypočítáno jako procento celkové pilo a ne jako celkové množství medu. Takže pokud ten strop 0,9 se vztahuje k pilu jako složce, tak tato, eh, tento strop bude pravděpodobně překročen, eh, protože se vztahuje k celkovému množství eh, pilu jako součásti medu a ne jako celkovému objemu pilu, který je přirozenou součástí medu. Takže přítomnost pilu eh, GMO eh, v medu musí být označován Eh, označována eh, na eh, cedulce, na etiketě, protože je to množství menší než 0,9. V praxi ta množství od 0,9 až do 0,05 se vztahuje ke všem složkám, včetně pilu a nacházejí se v medu. To znamená, že se dostáváme velice daleko od toho stropu 0,9. A k tomu navíc ještě ještě na konci května 2013 neexistovala prakticky ještě žádná metoda, aby se kvantifikoval pil geneticky modifikovaný v celkovém objemu e, pilu. To znamená, že v praxi je nemožné vyhovět plně všem požadavkům označování. Na druhé straně, pokud se podíváme ještě na otázku e, těch testů, tak musí být jasné, že ať už se jedná o jakýkoliv typ testu, E, a pokud by takovýto test byl nutný, tak by to sebou neslo výrazné náklady, které by byly zapotřebí pro získání informací potřebných pro označování. A zase by to byli zemědělci, kteří by tyto náklady nesli na svých bedrech. To znamená, že tady vidíme přímé negativní důsledky e, rovněž na zemědělce. A kromě toho tady existují ještě nepřímé důsledky. Chtěla bych upozornit na jednu věc. Obecně Med je vnímán jako přirozený a zdravý produkt. Z tohoto důvodu, pokud byl, byl med označován jako se e, složkou e, pilu e, geneticky modifikováno, tak by to nepochybně mělo vliv na vnímání medu jako zdravého výrobku. 0,09 je tedy množství pro takzvané konvenční potraviny a pro, bio, a pro biopotraviny, to znamená, znamená, že pokud by měla být pil označován za složku medu, tak se nevyhneme otázku nerovného zacházení mezi zemědělci a bioproducenty. A e, pak je tady ještě další věc, eh, dalších několik aspektů eh, této záležitosti, o které by se mohlo hovořit. Je tady otázka bezpečnosti potravin. Co se týče potravinové bezpečnosti, tak eh, kvalifikace pilu jako přirozené součásti medu, tak jak to navrhuje komise, nebude mít vliv na bezpečnost medu, který Eh, je, eh, který obsahuje i pil z GMO, protože takovýto med bude samozřejmě předmětem eh, šetření podle pravidel potravin GMO. Tady není možno užívat eh, produ, eh, potr, eh, cokoliv, co by obsahovalo GME bez kontrol, ať už je to z unijních zdrojů či z třetích států. A pokud se jedná o třetí státy, třetí země, tak je také důležité říct další věc. Někteří zemědělci EU e se domnívají, že rozhodnutí soudu kvalifikovat pil jako složku medu je zvyhodnuje oproti producentům z třetích států států, eh, protože eh, tito, kteří používají pil z GMO, by museli potom eh, označovat ten med jako obsahující složky z plodin GMO, což by nemuseli, pokud by byl pil označován za přirozenou součást medu. To znamená, že není možné vlastně tady uplatňovat stan, uh, ustanovení o, uh, oce, uh, o označování a v tuto chvíli vlastně ta nejistota právní nezvýhodňuje žádnou stranu. Pak je tady ještě také vedena debata o koexistenci, začín, zůstávám otevřená, jak se eh, kolegové k tomu postaví, zdali budou chtít do této rozpravy vstoupit. Chci ale zdůraznit jednu věc. Rozprava o modifikaci směrnici o medu se nesmí eh, eh, směšovat s rozpravou o koexistenci. Komise tady nestanovuje, různé, eh, nestanovuje požadavky na koexistenci mezi členskými státy. Tady každý členský stát si svou strategii stanovuje sám. My víme velmi dobře, že abychom ochraňovali zemědělce před pilem z GMO, by bylo potřeba ustavit eh, izolované zóny, eh, kde se pěstují tyto plodiny GMO a ty musí být určitým způsobem roz, rozprostřeny a mezi nimi hranice od jednoho do tří kilometrů. Zároveň ovšem eh, je to také otázka toho, zda bychom tady neměli mít eh, pravidla, která by byla definována <clears throat> a aplikována na národní úrovni. To chci zdůraznit, protože v roce 2012 pět členských států Unie komerčně eh, pěstovali GMO plodiny. V podstatě šlo o různé typy kukuřice. Španělsko, Portugalsko, Česká republika, Rumunsko Rumunsko a Slovensko. Takže víme dobře, že tady existuje určitá nejistota ohledně e, GMO plodin a důsledky, které z toho mohou vyplývat, e, mohou e, se také týkat obecně důsledků pro životní prostředí, ale mně se zdá, že tady je především nutné, abychom se soustředili na ten návrh, tak jak stojí a leží, tak jak je před námi a identifikovali jsme e, tedy e, problém toho zdali se jedná o složku či o přirozenou součást medu a nesnažili se směšovat všechny problémy. E, ještě jednou, já jsem ve svých úvahách byla vedena zájmy zemědělců celého zemědělského sektoru. E, zůstávám otevřená další rozpravě. E, hovořila jsem trochu obšírněji, ale je to proto, že bychom tady neměli zapomínat na osvětu, abychom se vyhnuli tomu, že si někdo toto téma vezme a bude eh, ho eh, tedy zneužívat. Takže už předem děkuji kolegyním a kolegům za připomínky a návrhy. Děkuji, pane předsedo. To bene, grazie Maria Gabriele. Děkuji. Do debaty se přihlásili tři lidé. Já mám obavu, pane předsedo, protože za čtyři a půl roku jste mě poprvé oslovil křesním eh, jménem a já doufám, že nebudeme kamarádi. Také si pamatuju, že před několika lety jsme řešili, jestli koláč nebo sušenka eh, jsou tedy vlastně eh, potravinou a nebo cukrářským výrobkem. A tady máme podobně zajímavou situaci, pokud jde o pil. Komise říká, že pil je e, složkou medu. Evropský soudní dvor tvrdí, že ne, že to je přísada. E, my ještě používáme také výraz komponent, tedy přísada. Když se ovšem podívám do anglické slovníku je tam ještě výraz constituent, což je tedy také vlastně taková přísada nebo součást. A teď je otázka, jak to přeložit do 22 oficiálních jazyků. Tady jde o označování toho, co je v medu. My doufáme, že je to eh, pouze med, ale ty centrifugy nejsou stoprocentně eh, účinné, takže se tam možná dostane a trochu vosku, vody, mateří kašičky a podobně. My se tady vlastně snažíme tedy o něco, co je v podstatě nemožné v praxi a celé to vzniklo vzhledem k tomu, že zelená lobby fanat, má, tedy je fanaticky proti čemukoliv, co je GMO. Například řepka olejná je v Kanadě geneticky modifikována, vyrábí se z ní med a lidem chutná ale tady tomu tak není. A nebo možná ano, protože v Británii pěstujeme takzvanou hybridní řepku olejnou. Hybrid to už tady není jaksi přirozená entita. Můžeme říct, že je to geneticky modifikováno, protože hybrid není schopen se samostatně rozmnožovat. Je to tedy vysoce nepřirozené, je to něco, co bylo modifikováno. A my tady v podstatě se tady točíme pořád dokola a konec konců nakonec záleží na tom, co vám chutná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 My jménem ALDE vítáme návrh Evropské komise a děkujeme paní Gabrielové za skvělé vysvětlení, kterým všechno pěkně schrnula a vysvětlila. Pil je e, přirozenou e, složkou medu, nikoli přísadou. A je tedy nedílnou součástí přírody a nemůžeme ji tedy vynímat ani z těch přírodních produktů. A já si myslím, že jiný přístup by vedl k znejištění spotřebitele. Na trhu tedy tahle diskuze vznikla jakožto v důsledku tlaku určitých skupin, ale já si myslím, že judikát Evropského soudního dvora eh, tedy jde chybným eh, směrem. Jde o to, abychom se vyhnuli přísadám typu GMO v potravinách, ale eh, já si myslím, že ve chvíli, kdy včela sbírá med tak eh, tady vlastně eh, sbírá přirozeně i pil a proto je nedílnou složkou a nemůže být vnímán jako přísada. Pokud je o to, co je stoprocentně biologické, eh, to samozřejmě záleží na tom, jaké jsou přísady v takovém produktu. A když se podíváme na příslušnou mezinárodní legislativu a směrnice Evropské unie, vidíme, že nepostačují. Pokud bychom pil řešili jako přísadu, tak to neodpovídá kodexu alimentarius a povede to k tomu, že 40 konzumovaného medu v Evropě eh, bude tedy nadále dováženo z třetích zemí. Pokud je o označování eh, přísad typu GMO, pokud tedy to povolíme v medu, tak je otázka, jak tedy čistě spočítat i stopová množství GMO pilu v medu a já doufám, že nám to ještě vysvětlíte. Také je dobré říci, že v tuto chvíli eh, není tedy žádný ověřený způsob, jak zjišťovat přím, přítomnost GMO pilu v medu. A proto tedy ten judikát Evropského soudního dvoru je, dvora je vlastně neproveditelný v praxi. Je to velký rozdíl mezi teorií a praxí a já si myslím, že bychom spíš měli vycházet eh, z praxe a nadále především prosazovat konkurenceschopnost. Jak už jsem tedy řekla, 40 medu v Evrop- konzumovaná v Evropské unii je dovážen z třetích zemí. A to znamená, že by to mělo dopad i na celou řadu zprostředkovatelských podniků, které už teď tedy mají velký problém, aby se udržovali, udrželi na trhu, protože v celé řadě eh, pod dalších potravin a produktů je med používán jako přísada, eh, někdy jako náhrada cukru a podobně. Eh, to znamená, že med je velice užitečné, velice cené sladidlo v tom potravinovém řetězci a proto je také důležité dbát na eh, zdravý med. A já si myslím, eh, že tato směrnice o medu aby nás neměla vést k tomu, abychom zapomínali na to, že jde především o med jako o produkt a není naším cílem bavit se o GMO produktech na tomto místě. Děkuji. Bene, grazie Britta. Adesso Martin Os Děkuji, pan Heusling. Ja, mich wundert jetzt nicht die große Mě nepřekvapuje tato jednota názorů eh, z hlediska tohoto zásadního bodu. Ty oba eh, předředníci tak trochu jsou mimo, protože my víme, že předloze komise, vlastně komise použila určitý trik podle Mota, že máme velmi tedy nepříjemnou diskuzi ohledně GMO a ne GMO a dále to chce, chtějí zasadit do nového právního rámce a chtějí tím eh, tu eh, nepříjemnou diskuzi dát stranou. To, co bylo řečeno ohledně eh, těch středních a malých podniků, je novým aspektem, ale pravdou je, že ten, tato komická předloha ze strany komise musí být eh, ohodnocena taková, jaká je. Jde to na úkor včelařů. Samozřejmě, že můžete jaksi extrahovat pil, eh, který je geneticky modifikovaný. To bylo také řečeno. Pak tady ovšem musí eh, existovat odpovídající rámec z hlediska součásti. Ale pak je nutné také toto eh, důsledně označovat. Není možné se tomu vyhnout. A proto se tady eh, používají snahy eh, zasadit to do nového právního rámce. Včelaři přivítali ve velké většině rozhodnutí Evropského soudu. A byli toho názoru, že eh, med má být osvobozen jako přirozená součást od jakýchkoliv modifikací. Nyní je tady ovšem eh, samozřejmě aspekt kontaminace. A zde je nebezpečí, že by opět to mohlo nějakým způsobem eh, včelaře negativně ovlivnit. Neměli bychom tedy toto uvádět na označení protože eh, to by opět vedlo k tomu, že bychom se vyhnuli této diskusi. My jsme podali pozměňovací návrhy v následujícím směnu. Pokud eh, pil bude jako eh, součást a bude osvobozen od eh, GMO, od jakýchkoliv modifikací, pak je to v pořádku. To bylo praktikováno například v Rakousku, tam byl stanoven perimetr pro pohyb včel v rámci vymezených polí z hlediska GMO. To se nebude zřejmě všem líbit, ale můžeme být takto důslední a pokud řekneme, že chceme mít potraviny bez GMO, tak musíme ty vzdálenosti také měnit z hlediska těchto folí. Paní zpravodajko, my si ceníme vašeho návrhu, ale obsahově nemůžeme tento návrh podpořit. Děkuji. Děkuji všem kolegům. A nyní komise. pane předsedo. Tato záležitost GMO je záležitost, která se stále prodiskutovává v rámci vašeho výboru, Agri, envi a i na jiných fórech, Je to bod, který je na pořadu vlastně stále, již po dobu několika let. Ale my bychom chtěli zde vzdát eh, úctu paní Gabriel, tedy navrhovatelce. Teď nejde o to, abychom hovořili o koexistenci. Měli bychom se skutečně přizpůsobit tomuto rozhodnutí soudu. Víte, že komise chtěla vyjasnit současnou legislativu a chtěla ukázat, že pil není složkou, ale že je součástí, přirozenou součástí medu. A jak to uvedla paní eh, Gabriel, eh, včelař umyslně tam nepřidává pil. Leda, kdyby chtěl například podvádět, kdyby chtěl třeba prodávat řepku drážeji, tak by tam mohl skutečně přidávat pil, ale to je podvod. A nám v této diskuzi nejde o toto podvodné jednání v rámci této legislativy. My se domníváme, že duch tohoto soudního rozhodnutí je dodržen. A toto legislativní vyjasnění umožní včelařům v Evropském společenství pracovat v lepších podmínkách. Ale chceme jednoznačně potvrdit, že pokud máte med buď vyráběný v Evropě nebo dovážený z třetích zemí a bude obsahovat nepovolený modifikovaný pil, pak tento med nemůže být prodáván a e, nepřekročí hranice, bude se vracet do země původu. Pokud bude obsahovat e, nepovolený modifikovaný pil, to je jasné. A co se týče zbývající části této zprávy, my jsme velmi spokojeni, zdáváme hold paní Gabriel za to, že pracovala v této obtížné oblasti, která rozpoutává, jak řekla vášně. A jsme naprosto zajedno s její zprávou. Děkuji, pane předsedo. Grazie, rappresentante della Commissione. Děkuji zástupce komise. A nyní ještě paní Gabriel. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat kolegům, kteří zareagovali a přispěli k této diskusi. Také chci poděkovat Evropské komisi, která od samého počátku je otevřená dialogu. Máme pravidelný vstřícný dialog, který nám umožňuje řešit tuto otázku, aniž by emoce nabývaly vrchu nad rozumným přístupem a hlavně nad tím, co je užitečné pro včelaře. Děkuji kolegům, kteří zdůrazňovali, že není dobré eh, směšovat určité eh, diskuse. A doufám, že pan Sekling změní svůj názor po té, co si přečte tuto zprávu. Co se týče vzdálenosti mezi jednotlivými plodinami, tady si musíme uvědomit, že e, tato diskuze nesouvisí přímo s touto směrnicí o medu. Souvisí to s tím, že několik zemí ještě správně neuplatnilo směrnici ohledně registrace polí v rámci GMO. Ale to je diskuse, která nesouvisí s diskusí o současné směrnici o medu. Jinak chci říct, že jsem střícná a ochotná diskutovat. Děkuji kolegům za pozměňovací návrhy. A samozřejmě smyslem je, abychom nepřiživili polemiky, které jsou spíše zneužívány. Chceme obhajovat zájmy včelařů a hlavně včelařů, kteří Eh, také čekají na konzistentní a silné signály jejich směrem. Děkuji. Paní Gabriel. A nyní pojďme k bodu 6 programu. Vidím, že Sergio Silvestri už dorazil. Takže půjdeme k produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh. Pan eh, předseda říká, že bude pokračovat jako předseda a nyní tedy bude debata k návrhu komise o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh. Dovolte mi eh, vysvětlit, že zpravodajem byl pan Sergio Silvestri a že tento návrh je součástí celého balíčku zaměřeného na zdraví rostlin pohodu zvířat. Produkce rozmnožovacího materiálu je naprosto zásadní pro produktivitu, diverzitu, zdraví, zemědělství, zahradnictví a při výrobě potravin. V Evropě funguje v tomto ohledu více než 7 tisíc podniků, většinou drobných a středních, které vytváří až 50 tisíc pracovních míst. Současná evropská legislativa pro uvádění tohoto materiálu na trh se opírá o dva hlavní pilíře. Za prvé registrace jednotlivých odrůd a za druhé certifikace jednotlivých eh, rostlin. My tu máme návrh, který představí pan Silvestry. Eh, jde o návrh aktualizace a modernizace eh, legislativy formou jednotného návrhu, který by nahradil původních 12 směrnic. Protože současná fragmentace vede k právní nejistotě a k rozdílným postupům v jednotlivých členských státech. Je tedy třeba harmonizovat. Sergio, máte slovo. Děkuji za toto úvodní slovo, které velmi dobře schrnuje rámec, ve kterém se tedy pohybuje diskuze k mé zprávě, o které budeme diskutovat dnes poprvé. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jako zpravodaj bych vám chtěl říct, že se jedná o poměrně komplexní a technické eh, téma, které je nicméně tématem velmi závažným, protože, jak také řekl náš předseda, jde o potravinový řetězec, o udržitelnost a konkurenceschopnost e, Evropy. 7 tisíc podniků, 50 tisíc e, pracovních míst to bylo řečeno, a zároveň jde také o to, abychom zjednodušili život těm hospodářským subjektům, které jsou v tomto sektoru aktivní a které se teď musí vyrovnávat s uplatňováním 12 různých směrnic. A teď tedy by tady mělo existovat jedno souhrné nařízení, takže se jedná o velice značné zjednodušení a e, my e, tím vlastně odstraňujeme e, některé právní předpisy, které pamatují ještě 60. a 70. leta minulého století. Ta situace byla velice roztříštěná, vznikly totiž postupně nové situace, na které bylo třeba reagovat a vždy se E, postupovalo tak, že se aktualizovaly e, jednotlivé texty, jednotlivé směrnice, zatímco tady bude před námi teď možnost mít jedno jediné nařízení, které by bylo schrnujícím. Dnes tedy máme první rozpravu k tomuto tématu a dovolte, abych se já vyjádřil k cíli, které e, je cílem tohoto nařízení. O co jde? Jde o to, aby to celý ten proces a všechny ty jednotlivé procesy byly co nejméně komplikované a abychom e, také e, se vyrovnali s tím, co potřebují malé a střední podniky a bioproducenti, protože ty jsou e, v textu opomíjeni. Tento text nařízení nebere v úvahu geneticky modifikované plodiny, organismy ať už se jedná o soukromé osoby, které si vyměňují, dejme tomu, e, sémě proto, aby e, zlepšili svou produkci. To tam prostě vůbec není pokryto a e, samozřejmě jde také e, o další situaci, o profesionály, kteří tedy toto e, obchodním způsobem potom řeší. Pokud nejste profesionál, tak nejste těmito ustanoveními vůbec pokryt a to platí pro GMO. Text na řízení je výsledkem analýzy expertů, a e, souboru e, připomínek od jednotlivých zúčastněných stran, od jednotlivých subjektů e, fungujících v sektoru. Komise také zorganizovala veřejné šetření v letech 2007 až 2010. Já musím říct, že jsem osobně jednal s celou řadou představitelů sektoru a bylo mi řečeno, že stávající struktura pro uvádění na trh je takový eh, kompromis, eh, který eh, vyhovuje tak napůl všem. To znamená dvě pilí, dva pilíře a identifikace každého toho, každé té dávky. Pak samozřejmě jsou tady určité kroky směrem k zjednodušení. Co se týče E, takzvaného certifikátu podniku jako takového existují určité nástroje, které umožňují certifikaci rostliny, rostlinného materiálu před uvedením na trh. To znamená, že už nebude nutné podle tohoto textu e, e, jít přes určitý veřejný orgán, i když samozřejmě kontroly i nadále budou kompetentní orgány provádět. Já si myslím, že tady je jasně vidět, že tento návrh nařízení se snaží snaží věci opravdu zjednodušovat, zkrátit ty lhuty a tak dále. Nejde jenom o zjednodušování slovní, ale o zjednodušování konkrétních postupů. I když, co se týče právě té certifikace eh, si dovolím předložit několik pozměňovacích návrhů textu. A teď ohledně l'utilizzazione soddisfacente e sostenibile. Co se týče tedy autentifikace odrůd, una novità je tady ještě otázka udržitelnosti a to je důležité. Eh, musíme dát ty věci do vztahu se eh, metodami, které jsou užívány dnes teď myslím konkrétně na články 50 a 58, kde se uvádí, že bude zapotřebí určité věci modifikovat a já se pokusím vám je následně navrhnout. A teď ještě ty inovativní prvky stávajícího návrhu nařízení. Hovoří se tady ve článku 14 o heterogenním materiálu, pak je tady zajímavý článek 38. Jsou vlastně tady dva pilíře, kteří již existovali v předchozích směrnicích, ale podle mého názoru se tady jedná o značné e, zlepšení. Hovoří se zde o problému malých a středních podniků, e, které se chtějí zasazovat o za biodiverzitu a hovoří se zde o zemědělcích, kteří prodávají malý množství. E, poté, co jsem se setkal se zúčastněnými stranami, tak mohu říct, že tyto články dost dobře reagují na celou řadu obav a podnětů z těchto kategorií e, producentů. A je pravda, že náš výbor se bude rovněž zabývat eh, ještě určitými nedostatky prostřednictvím eh, pozměňovacích návrhů. Já si opravdu myslím, že komise možná tak trochu eh, formuluje některé věci příliš vágně. Vytváří to takový dojem, že toho hodně zbývá na aktiv přenesené pravomoci, zatímco ty zásadní věci by měly být řešeny v tomto textu, v textu nařízení. A pak je tady ještě otázka reprodukčního materiálu. E, to je dosti kontroverzní záležitost. E, vnímáme snahu komise zjednodušit byrokracii, ale je tady ještě určité, e, určitý objem problémů, co se týče implementace tento materiál, který ještě k té, té autentifikaci není předkládán, vlastně Eh, prostřednictvím označování eh, má uvedeno místo původu. Já podporuji eh, původu, která jsou důležitá pro evropského spotřebitele a rovněž jsem sdělil toto své stanovisko u jiných zpráv. Tady se tak trochu bojím, že jsme se odstli ve slepé uličce. Jsou tady určité druhy, které jsou velice staré které jsou eh, prostě historickými eh, odrůdami a z různých důvodů na svém původním trhu již nejsou eh, prodávány a přitom tedy nesou to označení původního původu. Tady je třeba myslet na využívání tohoto materiálu, tak jak je to uvedeno v kapitole 6 a já vítám snahu komise zajistit tady určitou ekvivalenci pro materiál e, dovážený z třetích zemí. A co se týče vývozů, e, tak tady bych e, rád, abychom se na věcmi ještě trochu více zamysleli a našli systém, který by opravdu umožňoval firmám vyvážet pomáhal jim v tom a to cestou, která by nebyla příliš nákladná ani příliš byrokratická. Evropská unie je zodpovědná za nějakých 60 vývozu do ostatních částí světa, takže jsme opravdu v tomto směru, eh, co se týče tedy vývozu reprodukčního materiálu v první linii. Ta čtvrtá část textu, to znamená článek 105 a další, tak tady je analyzován právě ten materiál, reprodukční materiál pro oblast lesnictví. Myslím, že k tomu mám co říci, protože stávající směrnice byla e, převzata expressis verbis v novém nařízení právě na základě žádosti hospodářských subjektů, kteří řekli, že tato směrnice byla pro ně plně vyhovující. Takže já si nemyslím, že tato poslední část by vyžadovala nějakou velkou rozpravu a hodně pozměňovacích návrhů. A dovolte, abych závěrem připojil ještě jednu poznámku. Chtěl bych vám říct pár slov k těm procedurálním aspektům naší práce. Výbor Envy požádal a také dostal E, pravomoc, společnou pravomoc e, nad některými body tohoto návrhu nařízení, e, co se týče oficiálně uznávaného popisu heterogenního materiálu a označování standardního materiálu, materiálu pro ochranu, potom těch výjimek těch exkluzivních materiálů a také e, pravomoc e, v oblasti e, otázek genetických bank a mikropodniků. V těchto všech bodech máme sdílené pravomoci s výborem ENVI. Takže teď, vážené kolegyně a vážení kolegové, jsem jedno velké ucho, čekám na vaše připomínky, vaše návrhy, vaše poznámky, jelikož je zapotřebí, abychom si tak trochu tu práci rozdělili, abychom nakonec dospěli k textu, který by byl odrazem stanoviska jednoho každého. Řekl jsem to již z kraje. Je pravdou, že toto je zásadní téma, protože jde o takový odrazový můstek, e, základ pro další další zemědělskou produkci. Organizace reprodukčního materiálu je skutečně samým základem. Disponibilita eh, zdravého reprodukčního materiálu je opravdu zásadní, především ve světle horizontu 2020, eh, což eh, je pro nás taková výzva co do konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Dispo, eh, to, aby bylo k dispozici dost eh, velké množství zdravého reprodukčního materiálu, je zásadní proto, abychom se vyhnuli situaci, eh, která by byla právě v rozporu s cíly udržitelnosti a která by škodila planetě. Takže je pravda na druhé straně, že ten časový harmonogram je hodně napnutý. Pokud se nám nepodaří najít rychle nějaké styčné body, nějakou syntézu, tak se tady jeví jako nebezpečné, že prostě zvládneme vše v rámci tohoto legislativního období a bude to opravdový eh, neúspěch opravdová prohra. Bylo by dobré, kdybychom tuto zprávu byli schopni schválit v prvním čtení. Proto chci opravdu s velikou pozorností naslouchat vašim připomínkám a plně doufám, že tady budou identifikovány určité prvky, které nám celou tu stavbu ještě vylepší. Děkuji, Sergio, říká předseda. A... Byl seznam řečníků, celá řada lív, apeluji na vás, abyste byli struční Měli bychom dokončit tuto debatu předtím, než budeme hlasovat o CZP. Děkuji. Já tady mm, nejprve navážu na to, co tu říkal Sergio Silvestre. V tom smyslu, že tento legislativní balíček byl předmětem velké kritiky. Ještě předtím, než se k němu vyjadřovala komise, Serčo hovořilo o tom, jak vypadá certifikace těch eh, tradičních odrůd, které jsou distribuovány pouze na místní úrovni. Eh, k tomu se rozpoutala bohatá diskuze, podle mého názoru tak trochu absurdní. Nicméně jsem eh, si jist, že je třeba najít řešení. Pokud si někdo chce zasadit druh, který je typický, místní, tradiční, nějaká tedy typicky místní odrůda, měl by mít tu možnost. Nicméně osoba, která toto činí, by se zároveň měla uvědomovat veškerá rizika. Rizika spočívají v tom, že ta rostlina nemusí být zdravá, Eh, nemusí to být homogenní osivo a podobně. To jsou tedy problémy, o kterých by lidé také měli vědět. Nechceme zavádět nová pravidla, která by nedávala smysl, ale myslím si, že u většiny osiv a rozmnožovacího materiálu jde o velice důležitý aspekt. Nesmíme mm, to všechno pouze omezit na politickou debatu. A nesmíme zbuzovat dojem, že certifikace je v zájmu pouze těch velkých firm. Například v našem regionu jsou pěstovány miliony výpěstků. A ti, kdo je potom nakupují, musí mít jistotu, že si kupují zdravou rostlinu a správnou odrůdu. A proto potřebujeme mít systém certifikace, to je naprosto jasné. Velmi často nejde o velké firmy, ale spíše o eh, drobné místní zemědělské podniky, které působí v tomto oboru a které jsou zodpovědné za správnost certifikace. Jestliže si koupím nějaké osivo nebo rozmnožovací materiál v dobré víře, že jde o určitou odrůdu a pak zjistím, že, že jde o něco úplně jiného, tak je třeba mít koho pohnat k zodpovědnosti. To je naprosto důležité pro většinu zemědělských podniků. Ta certifikace je takovým bezpečnostním mechanismem pro nás, pro všechny. A nesmíme zapomínat, kolik to stojí. Ve chvíli, kdy kupujeme například podnož ovocného stromu nebo vinné révy a po pěti letech potom zjistíme, že tedy ten výnos není tak efektivní, jak by to odpovídalo dané odrůdě, tak jde o obrovskou ztrátu času, práce, půdy, která byla použita a tak dále. A není to nic neobvyklého, dochází k tomu. Takže já myslím, že je třeba uvědomit si, že jde o opravdu důležitou záležitost a že certifikace by se měla týkat v podstatě všeho, s výjimkou skutečně omezeného místního zemědělství nebo zahradnictví, jehož výpěstky neskončí v potravinovém řetězci. Tady tedy dává smysl mít zjednodušená pravidla. Děkuji. A nyní pan Martin Osling. Já, eh, men... Ano, vážené dámy, pánové, kolegové, Možná, že navrhovatel to mínil dobře, chtěl sjednotit tento evropský rámec, ale ta forma není úplně přesně to, co jsme si eh, chtěli přát v posledních eh, letech jsme museli několikrát zažít, že dobrá osiva byla stažena z trhu, to znamená různorodost trhu byla ochuzena a vlastně se tady stává eh, ten trh eh, omezený na několik eh, pět velkých koncernů. A vlastně bychom měli postupovat naprosto opačně, než je jaksi navrhováno v tomto návrhu. My vlastně s jednocováním těch kritérií budeme podporovat ten trend ke koncentraci podnikání. Pak máme také trh s těmi úzkými eh, segmenty na trhu kde dejme tomu máte podniky, které mají třeba 10 zaměstnanců, je to víceméně jakási zahradnictví a eh, tady jde o to, aby byli osvobozeni od registrace těch jednotlivých eh, předpisů. Ty hranice pro malé a střední podniky nemají vůbec žádnou hodnotu. To je opravdu velmi úzkoprsé Eh, není dobré toto zasadit do tohoto nařízení. Pokud to chceme eh, tak učinit, pak by to mělo být vyšší v každém případě a měli bychom přesně říci, o co nám jde. Eh, pokud jde o osvobození od registrace, a, a, tak bychom naopak měli právě podpořit tyto malé podniky, aby měli přístup na evropský trh a nebyly zatěžovány uh, Eh, těmito administrativními překážkami. Tady děláme pravý opak. Je tady snaha sjednotit kritéria a to vede k tomu, že eh, malé podniky, které chtějí produkovat eh, bioosiva, a které nejsou orientovány na export, tak tyto vlastně podniky vypadávají z této registrace. Takže to jsou ty hlavní obavy, které si musíme uvědomit u tohoto nařízení. A když o tom budeme dále diskutovat, tak si musíme tak uvědomit, co k tomu řekla komise v tom prvním návrhu. Vlastně tam šlo o podporu exportního trhu. A ten exportní trh není eh, vlastně záležitostí malých podniků. Musíme se podívat na to, eh, co vlastně produkuje těch 7 tisíc eh, podniků. Měli bychom se zaměřit na evropský trh a tam bychom měli vlastně ulehčit těmto podnikům a nezvyšovat byrokratickou zátěž. Takže apelujeme na navrhovatele, aby se zaměřil právě také na podporu ekologického osiva a také na regionální trhy. Eh, tam by se eh, to mělo podpořit směrem nahoru a nebylo by dobré eh, vlastně podporovat pouze mezinárodní podniky. To také bylo součástí návrhu komise. Měli bychom tedy zabránit tomu, abychom přicházeli o ty malé podniky na trhu. A my potřebujeme pravý opak. My chceme uchovat to různorodost těchto osiv. A nejde o to, abychom je zmrazili a dali je do nějaké e, banky těchto osiv. Jde o to, aby se s nimi pracovalo na trhu, abychom je dále používali, aby tato osiva nebyla určena k muzeu. Je to součást biodiverzity, také krajinářské záležitosti a kdo bude vážně biodiverzitu, tak eh, by měl zohledňovat eh, také eh, záležitosti uvnitř tohoto zemědělství. A tomu tento návrh neodpovídá. Děkuji. Pane předsedo, pane navrhovateli, já bych chtěla poděkovat za prezentaci tohoto návrhu. Víte, že komise v této oblasti eh, již eh, v předstihu vlastně eh, předložila tedy návrh, který se prodiskutovával, vím minimálně z reakcí německých a rakouských kolegů, že tento návrh, než se stal oficiálním, tak byl zeširoka prodiskutován a byl provázen celou řadou obav a já jsem vděčná komisi za to, že zohlednila některé tyto obavy právě v tom předloženém návrhu, který tady máme. Ale podle mého názoru, a myslím si, že pan Heusling to již podrobně rozvedl, v některých oblastech eh, nejsou obhajovany eh, zájmy těch, kteří eh, obchodují se vlastními osivy a které chtějí podporovat biodiverzitu. Samotná ta problematika, jak už jsme eh, slyšeli, vlastně eh, se snaží zjednodušit těch 12 eh, regulačních aktů, které tady jsou. Jde vlastně o sjednocení, o zpřehlednění tohoto průmyslu z osivy. Ten potenciál tady je ale eh, ten dobrý záměr zjednodušení a ochrany biodiverzity, tak jak je to krásně vylíčeno v úvodu, tak toto vlastně není dostatečně zohledněno v těch konkrétních eh, článcích. Eh, těžko tady rozpoznáme status quo, naopak tady vidíme navýšení byrokracie. Ty dobré záměry komise tady již jsou, ale eh, z hlediska biodiverzity, z hlediska podpory například i těch amatérských osiv, i když tady byly určité snahy ze strany komise eh, se zaměřit na mainstreaming, nejsou podle mého názoru postačující. Podle mého názoru eh, tento návrh se orientuje zvláště na zájmy průmyslových osiv a zatěžuje příliš velkou byrokracii malé podniky. Biodiverzita a různorodost eh, odrůd by měly také zohledňovat existenci tzv. NIK, to znamená těch úzkých segmentů na trhu, a to není dostatečně zohledněno. Další neuspokojivá záležitost eh, je zohlednění těchto aspektů eh, i z hlediska demokratického rozhodovacího postupu. Jde o to, o jaké odrůdy vlastně tady, o jaké rody půjde, to je čistě technická záležitost, která se jistě má, může vyřešit později. Pak je tady otázka, proč ty mm, os- konkrétní ne, eh, soukromé osoby by neměly být v podstatě úplně vyloučeny z této aktivity, protože ty by neměly být eh, součástí těchto uh, profesních eh, provozovatelů. Já bych se chtěla omezit na pět bodů. Za prvé, musí tady být svoboda spotřebitelů z hlediska obilnin z hlediska ovoce a zeleniny. Spotřebitelé musí sami rozhodnout, zda dávají přednost konvenčním produktům nebo regionálním specialitám a jaksi zácným produktům. To nové nařízení musí eh, v podstatě postupovat proti koncentraci. Už jsme si vyslechli, že ve skutečnosti máme tři giganty, kteří koncentrují 75 osiv na celém trhu, dominují tomuto trhu, kontrolují tento trh a kontrolují také naše jídlo a hlavně ceny. Co se týče cenové politiky, i to je záležitost, kterou nechtějí tyto velké koncerny pustit z ruky. Dále musíme zajistit také bezpečnost potravin. Nařízení musí zajistit, aby tady bylo zemědělství, které by bylo trvale udržitelné a ekologické z hlediska EU, ale také v souvislosti s rozvojovými zeměmi. Jako zpravodajka pro biodiverzitu, eh, tak mi samozřejmě velmi záleží na ochraně biodiverzity. Používání těch starých a vzácných odrůd, ovoce a obelnin, to je záležitost genových zdrojů a i to musí být podporováno tímto nařízením. Nařízení musí zajistit, že iniciativy ze strany občan, které se zasazují za biodiverzitu, eh, budou vnímány pozitivně v této souvislosti. A v tomto smyslu samozřejmě eh, budeme také spolupracovat s panem kolegou Silvestrem, předáme celou řadu pozměňovacích návrhů a já bych obecně chtěla apelovat na to, že se blíží evropské volby a evropští občané oprávněně eh, požadují, aby Evropský parlament konkrétně zohlednil jejich potřeby, jejich zájmy, aby se nevzdaloval a myslím si, že ta široká diskuse, která byla vygenerována tímto tématem, ukazuje, že eh, ve hře je nejen nejenom biodiverzita, ale také ochrana těch starých eh, odrůd. To eh, nepotřebuje zbytečnou byrokracii, která by toto ještě stěžovala. Děkuji. Grazie, onorevole Kadenbach. Grazie, Karin. Adesso... Pan Agnew, pan Rodus. Chairman, thank you. Pane předsedo, děkuji. Toto téma uvádění na trhu rozmnožovacího materiálu a rostlin vzbudil velké pozdvižení v Británii. Hodně otevřených dopisů do eh, tisku, dokonce si to zasloužilo televizní debatu, protože lidé se báli, že to, co pěstují po generace, najednou bude postaveno mimo zákon, jenom protože to není zaregistrováno. A proto tedy jsem rád, když vidím v jednom z ustanovení eh, větu, která to umožňuje. Konkrétně rozmnožovací materiál a rostliny, které jsou předmětem směny mezi dvěma osobami, jež nejsou profesionálními aktéry na trhu, je vyňat z rozsahu působnosti tohoto nařízení. A já tedy chci, aby to v textu zůstalo, ani aby to nebylo měněno. Já se ale obávám, že komise se bude snažit tedy tuto svobodu omezit v budoucnosti plíživě v průběhu let, takže britští zahradníci mají čeho se obávat. Já se tady obracím na komisi. Přísahejte mi, že tahle věta z textu nezmizí. Velmi zřídka komise ruší legislativu, tentokrát však hodlá zrušit 12 legislativních textů, nahradit ho jednou směrnicí. Říkáte, že půjde o zjednodušení, že je to součástí reformy SZP, ale když se podívám, jak vypadá reforma společné zemědělské politiky, jen těžko tomu věřím. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní Urych. Pan, pane předsedo, pa, ne, zpravodaji, já vím, že proběhly intenzivní debaty se všemi zainteresovanými skupinami, ale přesto tedy zůstávají některé otevřené otázky a já apeluji na pana zpravodaje, aby na tyto otázky odpověděl ve své zprávě písemně. Moje první otázka. Je opravdu správné, že řešíme pouze tedy vlastně komercionální a pěstování a uvádění na trh. Já si myslím, že to přesto není v textu dostatečně zdůrazněno, že tady to není dostatečně odstíněno. Za druhé, jak to bude s výměnou výpěstků a rostlin mezi zahradníky a farmáři. Říkáte, že to tedy nadále zůstává neregulované, ale pak tedy je ta otázka toho množství, definice množství nebo velikosti. Eh, jak odstíníme zemědělský podnik od obyčejné zahrádky? Eh, to je také třeba jasně písemně vysvětlit, aby to bylo jasné. A potom, jak to bude s uváděním na trh tradičních odrůd? A eh, jestliže je tedy ta certifikace dobrovolná, a je tu třeba chránit e, duševní vlastnictví, to je tady také jasné u těch tradičních odrůd. A v mém regionu je velice důležitá otázka tedy vlastně toho testování těch budoucích e, výpěstků organického zemědělství. Jak tyto budou testovány a uváděny na trh? A konečně mm, poslední otázka se týká transparentnosti. Jak to bude do budoucna organizována. Já tady mám na mysli práva duševního vlastnictví, a práva k nově vyšlechtěným odrůdám, případě práva k novým metodám šlechtění. Jak to bude eh, ošetřeno tak, aby tady všichni, to znamená ať už spotřebitelé nebo i zahradníci, zemědělské podniky a tak dále, věděli, na co se v této oblasti spolehat. Děkuji. Děkuji. Peter Remers a potom eh, Kapulas. Děkuji. Eh, já bych zareagovala na otázku pana Enju, která tady zazněla. Samozřejmě bylo by zjednodušení svým způsobem e, vítané, ale my jsme e, udělali zkušenost, že často tato snaha po zjednodušení komplikuje věci. E, tady se hovoří o delegovaných aktech, to platí také pro jiné balíčky, už to mě vede k zamyšlení, nevím. Milá komise, vy jste výborným aparátem pro zprávu, ale zákony eh, dělá hlavně mm, Evropský parlament a nejde o to, aby eh, tyto akty byly pouze převáděny tedy na komisi. Takže je vždy nutné, abychom zvážili, kdy je to nutné a kdy to není nutné, kdy je to záležitost eh, administrativní a kdy je to záležitost práva parlamentu a rady. Něco mi tady trochu schází v tomto balíčku, také v té zprávě. Hovoříme například o škůcích a karanténě. A tady máme problém, že mnoho výrobců, když obhalí eh, si škůdce, tak se opravdu neodváží to okamžitě nahlásit. Měli bychom tady vytvořit jakýsi pobítkový systém, aby skutečně to nahlášení výskytu škůdců bylo svým způsobem odměněno. Musí tady být určitá pobídka. To si myslím by byla efektivní záležitost z hlediska postupu proti škůdcům. Já jsem ráda, že komise chce nasazovat holografy, moderní technologie, čárkovaný kód a tak dále. Bylo by dobré, aby tady bylo méně papírování. Je pravda, že eh, často máte k dispozici celou knihu, eh, když se podíváte na fungování těchto obchodních řetězců. Dále, co se týče označování osiv, tady musíme být opravdu opatrní protože jde o to, zdá je to vyšlechtěné osivo, víte, že někde je to také mm, schromážděné, nazbírané osivo, které je převzato a dále vyráběno. Takže i tyto niance musíme eh, rozlišovat, musíme dávat pozor na to, abychom tady používali právní formu, která by neodpovídala realitě. Tady někdo hovořil také o regionálních posunech, které tady mohou existovat. Eh, víte, že máte třeba eh, osiva eh, jedlí, které jsou v severním Německu a převáží se to do Rakouska, kde to neodpovídá té realitě, která tam je. Proto i toto tyto rozdíly by měly být um, zohledněny. Myslím, že by bylo dobré to prodiskutovat i v malých pracovních skupinách a pak předložit pozměňovací návrhy. Děkuji, Brito. Luis a po Luis Capulas eh, Santos to bude Tarabela. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Nejprve dovolte, abych poblahopřál panu kolegovi k úvodnímu slovu v této otázce. Všichni si dobře uvědomujeme, že to je věc zásadní a velice citlivá a všem nám do schránek proudilo mnoho e-mailů s různými názory od lidí z tohoto odvětví a my musíme při eh, hodně reagovat. Samozřejmě registrace a certifikace musí být v pořádku. My všichni ve svých eh, profesních činnostech jsme se museli nějakým způsobem vyrovnat s eh, hroznými důsledky nákupu rostlin s různými nemocemi, viry a tak dále. Často jsme nakoupili plodiny či rostliny, které neodpovídaly popisu, byli jsme uváděni v omyl a tak dále. Všichni si uvědomujeme, že třeba legislativní legislativu zjednodušit. Ona byla nesmírně dlouho eh, roztříštěná a je zapotřebí, aby naše plodiny, rostliny byly zdravé, bezpečné a také e, vyústily, e, a byly tedy e, správně obchodovány, uváděny na trh a tak dále. Musíme se také vyvarovat těch slepých uliček a příliš velkých komplikací pro malé a střední podniky. Jako stínový zpravodaj naší frakce chci říct, že my budeme velice rádi spolupracovat se zpravodajem a snažit se dobrat toho nejlepšího možného řešení řešení. Já vím, že cíle nebude snadno dosáhnout, ale je to prostě nutné. Děkuji. Eh, já chci říct, že toto je velice složité a zásadní téma. Já e, musím říct, že jsem se k tomu již vyjádřil e, a chtěl bych teď vědět ze strany komise, zdali ty termíny, které jsou tady uváděny, konkrétně uvádění na trh ve článku 3, uvádění na trh E, tady prostě e, tomu znam, to znamená, že se jedná o uvádění na trh e, s cílem nabídnout tedy k, pro, k prodeji či odstoupení z, i zdarma. A mě by zajímalo, zda tato definice také zahrnuje ty zemědělce, kteří si vyměňují osivo e, na základě svých sklizní a zdali amatérští zahradníci jsou také předmětem tohoto opatření. V tomto směru bych chtěl, aby mi komise věci vysvětlila, je to nesmírně citlivá záležitost. Děkuji, Marko, a teď George. Děkuji. Já bych chtěl také poblahopřát panu kolegovi a děkuji za to slovo úvodem. Nejprve bych chtěl říct pár bodů obecně. Souhlasíme s komisí, že chce věci zjednodušit ale je to prostě obrovský sou, soubor stránek, mám tam hodně otazníků, kladu si otázku, zdali se jedná o nějaké zjednodušení. E, to si nejsem tak zcela jist a mám e, různé e, pochybnosti. Například se domnívám, že tam je obrovské množství různých podrobností, které by spíš se měly objevit v těch aktech přenesené působnosti, takže opravdu nevím, do jaké míry ten návrh komise věci věci výrazně zjednoduší. To tedy musím předeslat. A pak také chci říct, že komise reaguje poměrně e, e, rozumně na řadu otázek, ale je tady jedna oblast, na kterou musíme dát pozor e, jedná se o případné náklady pro celý sektor. Jde o oblasti, kde musíme zajistit, aby to těm subjektům nepřinášelo velké množství dalších eh, doplňujících nákladů a e, musíme e, tedy zajistit, aby ano, regulace byly uplatňovány, ale ne za cenu, která by položila na, lip, na lopatky celou řadu e, subjektů. Na to musíme být opravdu vedlivě ve střehu. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří si vzali slovo. A teď nastal čas, abychom vyslechli komisoj, konkrétně pana Ladislava Miko z DG Sanko a potom kolega Silvistris. Prosím. Děkuji, pane eh, předsedo. Bohužel náš, eh, generální, náš zástupce generálního ředitele, pan Miko, zde není, takže pokud dovolíte, tak bych ho eh, se pokusil nahradit, abych reagoval na různé uh, poslankyně a poslance, kteří se tady vyjádřili. Uvedu z kraje následující. Toto je téma velice těžké, velice obtížné. Téma, které zahrnuje celou řadu plodin od obilnin přes ovocné stromy, po eh, krmné směsi, ovoc, eh, okrasné květiny a já nevím, co ještě, takže to je komplexní eh, téma a představuje různé situace. A my jsme se opravdu snažili v jednom jediném textu vše soustředit. Ovšem, chtěli jsme také zohlednit ty různé, eh, ta různá specifika. Chtěli jsme tedy souhrně ten reprodukční materiál eh, v tomto textu eh, zpracovat, protože se domníváme, že v podstatě by měl být předmětem stejných pravidel. To za prvé. Za druhé je to otázka respektu biodiverzity generální ředitelství zdraví a spotřebitele, ale také životní prostředí a E, další. My všichni e, bereme e, velmi v úvahu otázku respektu biodiverzity, jeho rozvoje a také rozvoje a ochrany biodiverzity. Nejde tady o to, abychom snižovali objem těch, toho osiva a dalších, dalšího reprodukčního materiálu. Je třeba ochraňovat eh, tyto různé odrůdy a eh, eh, osiva, protože i když nejsou třeba dnes využívány, možná využívány do budoucna, budeme se třeba muset vrátit jednou k těm starým tradicím, starému osivu. E, teď mám na mysli konkrétně e, rezistenci vůči nemocem, rezistenci vůči různým výkyvům počasí, suchu, e, horku a tak dále. Ty staré odrůdy takovou tou přirozenou selekcí v průběhu století se eh, vykazují eh, mimořádnými, eh, mimořádnou kvalitou a my je musíme jako takové zachovat. Takže biodiverzitu si klademe za cíl zcela jednoznačně. A chtěl bych reagovat na některé dotazy. Sdílíme tedy řečené, konkrétně závěry zpravodaje pana Silvestrise a rovněž sdílíme prohlášení e, konkrétně e, pana Achmana a pana Capulo Santose, e, kteří v zásadě řekli, co? Že je zapotřebí, aby rostliny, aby plodiny byly nejprve certifikovány a poté uváděny na trh, aby ti, kteří si je kupují, ať už se jedná o profesionály, Eh, či amatéry si byli jisti, že eh, nejsou uváděni v omyl v důsledku eh, prostě padělaných či neúplných certifikací a tak dále. Tady jde o prostě vedení toho jednání v dobré víře a mezi oběmi stranami a ta certifikace je nutná. Nicméně, my jsme tady e, zavedli do toho našeho návrhu určitý objem takových e, možností věci spružnit, zjednodušit, e, učinit flexibilnějšími pro některé ty zúčastněné strany. Například, my jsme tady uvedli určitá kritéria, velice zjednodušená kritéria, která se týkají registrace těch tradičních odrůd u některých eh, plodin, organických plodin a já se k ním ještě vrátím, až budu hovořit o biozemědělství. A tady máme na mysli právě ty výměny eh, z osiva a tak dále mezi amatéry. A e, tady se vlastně vracím e, k tomu, co řekl pan Tarabela. A pak ještě se to týká toho osiva, které si zemědělci ponechávají na osívání ploch v příštím roce, a nebo pro výměny mezi, zeměděl, mezi zemědělci. Pokud to tedy e, se jedná o výměnu zdarma, ne, nes, eh, nebo mezi zemědělci, anebo mezi, o výměnu mezi amatéry, tak tam se o certifikaci neuvažuje. Možná, že to ještě musí být řečeno důrazněji, ale takto jsme uvažovali. Hovořím tedy o předání zdarma. Pokud nějaký zemědělec prodává osivo jinému zemědělci, jinému farmáři, to znamená, že chce a má z toho z definice určitý zisk, tak tam je nutné, aby prošel e, systémem certifikace. Ale na druhé straně, pokud ten zemědělec, dejme tomu přátelům či sousedům, farmářům, e, ponechá určitý objem osiva zdarma, tak je to něco jiného. A teď ještě k té bioprodukci. Bioprodukce ta si vyžaduje dva typy osiva. E, jsou to, je to osivo, které nacházíme e, v obchodech, to je ta velká biologická, e, biologické zemědělství, to se jedná o mnoha hektarové plochy, kde se pěstuje kukuřice či obilí a tak dále na výrobu chleba a tak podobně. A nebo na druhé straně jde o výměny s velice, eh, s velikými eh, či s velmi drobnými eh, pěstiteli a výrobci či amatéry. I když všechno je to zahrnuto pod biozemědělství, tak ty Eh, ta velká bioosiva musí být předmětem certifikace, teď mám na mysli osiva pro ty velké plochy, i když je tady určitá možnost pružnosti, co eh, například eh, se odrůd týče, které jsou mnohem méně uniformní, nebo co se týče toho heterogenního materiálu. Tady jsme do návrhu zapracovali určité výjimky, protože my známe specifické rysy biozemědělství a chceme, aby byly respektovány. A teď k těm amatérům, kteří si jenom vyměňují mezi sebou osivo organického původu, bioosivo, tam jsme také vlastně e, těch e, povinností stanovili velice málo. A úplně závěrem dovolte, abych reagoval na ty, kteří hovořili o velkých nadnárodních podnicích máme k dispozici údaje, které e, zdá se potvrzují, že tyto velké nadnárodní firmy, jak to někteří z vás e, také řekli, e, prodávají také herbicidy a pesticidy mimochodem, tak ty nepokrývají než 30 trhu. To znamená, že 70 trhu je pokryto malými a středními podniky, dokonce někdy i mikropodniky. A my si dobře uvědomujeme, že tyto malé, střední, případně mikropodniky nemohou být zahlceny nějakými eh, excesivními administrativními pravidly a my se snažíme tu situaci zjednodušit na maximum. Vy to dobře víte, protože diskutujete o jiném textu tohoto slavného balíčku, který pokrývá zdraví zvířat, zdraví rostlin, eh, osivo a reprodukční materiál a také eh, kontrolu kontroly. Víte, že mikropodniky nebudou muset platit eh, poplatky za kontroly a inspekce a ty mikropodniky, které eh, prodávají eh, osivo, budou také vy, vy, vy, vyňaty z těch poplatků, které by členské státy mohly stanovovat. Takže asi tolik naše stanovisko, pane předsedo. A ještě jednou zdůrazňuji, že Evropská komise chce i nadále velmi těsně spolupracovat se spravodajem panem Silvestrisem a také s celým výborem Agri. Děkuji, pane předsedo. Grazie, ringraziamo la DG Sanko e adesso... Děkuji. Zástupce DG Sanko. A nyní vracím slovo Spravodaj dvě minuty. To by mělo stačit. Děkuji, říká pan zpravodaj. Máme <clears throat> na programu téma, které by šlo přehodit na příští týden, čili možná eh, by to stálo za úvahu, nicméně já se budu snažit být stručný. Děkuji za veškerá stanoviska, která tu padla během diskuze. A já bych se teď rád k některým z nich vyjádřil. Pan Hojsling. To, co řekla komise, je velice důležité. 30 trhu ovládají tři velké firmy, které produkují i pesticidy. Zbytek jsou drobné podniky. A já si myslím, pane Hojslingu, že se tedy nedá říci, že jde o eh, monopol na trhu s osivy. Ale ve chvíli, kdybyste ho měli a zároveň tedy produkovali herbicidy, tak je to tak trochu, jako kdybyste zároveň produkovali počítačový software i eh, viry. Tyhle dvě věci je třeba držet oddělené a nikdo by neměl mít monopol na, vý, na výrobu rostlinného materiálu a výpěstků. A já si myslím, že velikost některých podniků skutečně vzbuzuje obavy. Paní Katenberg. Kladla otázky, které jsou palčivé i v mé vlastní zemi, kde máme celou řadu velmi malých podniků a jen několik málo velkých podniků a zachování biodiverzity a tradičních odrůd je charakteristickým rysem italského zemědělství. Malé podniky a biodiverzita to jde ruku v ruce. Pokud jde o simplifikaci, pan Agnew a paní Reiners, oba tedy eh, jste položili otázku, jak věci zjednodušit v rámci jednoho nařízení. Kladete si otázku, jestli to věci, jestli to, že najednou všechno řeší jedno nařízení věci, zjednodušuje nebo komplikuje. Já se to budu představit obojí. Máme-li jeden text, tak ten musí být opravdu důkladný. Té snaze po simplifikaci zároveň však velmi dobře formulovaný. Na to tedy nesmíme zapomínat a já se rozhodně budu snažit kontrolovat právě tento aspekt. Já na některé otázky, které tu padly, odpovím písemně. Vím také, že některé byly eh, zaměřené na komisi. Já souhlasím s tím, co řekl pan Coppola Santos. Musíme řešit jednak ty, kdo eh, tedy kupují osivo, ti si musí být jisti, že dostávají za své peníze to, co chtěli a za druhé eh, ty výpěstky nebo ten materiál musí být zdravý. Čili ten nakupovaný materiál musí vyhovět očekáváním a proto je tady důležitá ta certifikace, ať, by zaruč, ať už má zaručit tedy očekávaný výnos, tak i zdravý. protože nízká kvalita osiva a rozmnožovacího materiálu může způsobit rozsáhlé škody. Vzhledem k tomu, že když podnik něco zasadí, tak vlastně investuje práce hned několika let. A náhrada nevyhovujícího materiálu si vyžádá další investice. A navíc je to tedy nadměrná zátěž pro půdu. Je tedy třeba zajistit, že skutečně tady eh, zákazníci dostanou přesně to, za co zaplatili. Myslím si, že otázky pana Tarabela byly zaměřené spíše na komisi, která také zodpověděla, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci. Eh, například to je tady ještě taková zásadní otázka, která čeká na zodpovězení, ale já si myslím, že teď už můžeme přehodnotit jednotlivé pozměňovací návrhy, dále pracovat na této zprávě. Zatím jsme na ní pracovali v duchu velmi konstruktivním. Já děkuji všem, kdo přispěli a děkuji také komisi panu Kapolo Santos, který je stínovým zpravodajem pro tuto zprávu. Děkuji také vám, pane předsedo, a vůbec celému výboru za trpělivost a spolupráci. Dnes tedy jste mi všichni věnovali pozornost. A já tady si myslím, že nás i někdo poslouchal na web streamingu, protože je to téma zásadní pro reformu společné zemědělské politiky. A já se tady těším, pane předsedo, na další hlasování. Pan předseda, děkuji, Sergio tomuto tématu se vrátíme 25. a 26. listopadu, datum pro předkládání pozměňovacích návrhů je 4. prosince, takže máme ještě spoustu času na to, abychom věci znovu přehodnotili. Teď se tedy eh, rychle občerstvíme na dvě minuty. je potřeba, abyste našli své hlasovací karty, jinak nebudete schopni dnes hlasovat. Dnes tedy nebude stačit jenom se přihlásit. A za dvě minuty pokračujeme. Siamo pronti? Jsme připraveni? Požádám vás, abyste se usadili, abychom mohli pokračovat. Dobíráme se zásadního okamžiku, protože už dlouhou dobu pracujeme na tomto balíčku. já dám slovo jednotlivým zpravodajům, ale nejprve jim chci poděkovat. Celému týmu vyjednávačů, stínovým zpravodajům, prostě všem, kdo pracovali e, na balíčku až do dnešního dne. Myslím si, že výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu má být na co hrdý nikdo nemůže být ponechán na pochybách, že jsme skutečně prosadili myšlenku spolurozhodování a drželi se tak ducha Lisabonské smlouvy. Celá řada kolegů, alespoň v naší skupině, by byla ráda, kdyby ten text byl ambicioznější, což by zvýšilo konkurenceschopnost našich zemědělců. Rádi bychom se dívali víc do budoucna, nejenom na řešení současné krize, nicméně i tak si myslím, že jsme dosáhli velice významných výsledků, a to po více než 50 jednáních eh, na platformě Trialogu. Chci děkuji tak, poděkovat také irskému předsednictví a litevskému předsednictví, které tvrdě pracovali na tomto materiálu. A nyní dám slovo třem jednotlivým zpravodajům. Ale nejprve ještě musíme ověřit, že hlasovací systém funguje, takže nejprve vás požádám, abyste vložili svoji hlasovací kartu a pokud máte právo hlasovat, tak tedy otestovali, zdali systém funguje uděláme si takový test. Se tutto funziona. Abbiamo un voto in più dei non iscritti. Ok? Perfetto. Bene. Allora... Ještě jeden hlas od nezávislých. Vypadá to, že to funguje. A nejprve tedy Luis Santos, který uh, vypracoval zprávu k přímým platbám a schématu podpory a rozvoje venkova. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Dnes se dobíráme velice zásadního stádia v celém tom dlouhém procesu. Za námi je mnoho let tvrdé práce, a to ze strany celé řady lidí, našeho sekretariátu, výboru AGRI, soukromých expertů. Mnohokrát jsme se také sešli se zástupci členských států, zástupci organizací združujících zemědělce. Je za námi spousta práce a máme na co být hrdí. A já tedy mám největší radost z toho, že zemědělci nám už teď říkají, že díky intervenci Evropského parlamentu je ta reforma společné zemědělské politiky předjímaná od roku 2014 daleko lepší, než původně doufali. Přináší větší míru spravedlnosti v porovnání členských států, vyváženější přerozdělování a řeší potřeby a přání nejenom zemědělců, ale také spotřebitelů a daňových poplatníků budeme mít společnou zemědělskou politiku, která je jednodušší a mnohem méně byrokratická. Samozřejmě, že to není reforma, která by byla přijatelná ve své úplnosti pro všechny, ale myslím, že všichni jsme něčím přispěli a jsme schopni se s ní identifikovat. Jednání byla velmi náročná, podařilo se nám dobít určitých vítězství, například v poslední době jsme opravdu prosadili to, že Rada i komise respektovaly ustanovení Lisabonské smlouvy, protože my jsme řekli, že neukončíme jednání, dokud nebudou projednány všechny zásadní body. A tím jsme vlastně přetlačili radu k tomu, aby změnila svůj mandát, aby umožnila tuto hloubkovou diskuzi a to je, myslím, velmi uspokojivý výsledek. Já už o tom nebudu hovořit dál, teď je před námi další důležité stádium dnešní hlasování a potom se ještě bude hlasovat na plenárním zasedání. Nicméně já osobně jsem velmi spokojen s výsledkem práce. Ta spolupráce byla velmi dobrá v posledních měsících a letech a myslím, že nás to velmi zblížilo, že jsme se také stali přáteli průběhu celého procesu a to je, myslím, to nejlepší na politice totiž lidi zbližuje. Děkuji. Adesso la parola Michel Danten. A teď Michel Danten má slovo. Prosím, Micheli. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat. Poděkovat celému týmu, který se mnou e, pracoval na této věci, stínovým zpravodajům, spolupracovníkům sekretariátu, mým vlastním spolupracovníkům a také <clears throat> e, koordinátorovi, a e, vám, pane e, předsedo, za to, že tady vzniklo, e, vzniklo klima důvěry, které vedlo k tomu, že se celá věc řeší ve spolurozhodování. Předsednictví bylo proaktivní, irské předsednictví bylo takové a komisař prostě chtěl jít ku předu a tak trochu eh, reformovat eh, ty staré způsoby v oblasti společné zemědělské politiky. Myslím, že jsme dospěli k výraznému posunu ku předu těch sektorových politik, co se týče eh, vína, cukru, ovoce a zeleniny. Bohužel v tom sektoru mléko jsme nepostupili. Tam e, jsem smutný, protože si myslím, že s těmi nástroji, který, e, které má tento sektor k dispozici teď, je velmi zranitelný. Takže v těch dalších věcech jsme postoupili v. <clears throat> Je to tedy nástroj, který tady je k dispozici, není to nějaká nějaký všelek, nějaký předpis. To znamená, že zemědělci ve všech zemích prostřednictvím právních nástrojů, které eh, jim připravují vnitrostátní právní předpisy, eh, převedením komunitárního práva budou schopni, eh, schopni se k situaci postavit proaktivně. Tady už nejde o politiku, která je rozhodována někde v Bruselu, tady jde o politiku, která nechává více volné ruce jednotlivým zúčastněným stranám a tato politika povede k eh, eh, ženým cílům, pokud všichni uděláme maximum pro to, aby byla realizována. Takže ještě jednou velice děkuji všem, eh, kteří pracovali na, této, na tomto textu. Děkuji Micheli. A nyní náš přítel Giovanni Lavia co se týče financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl srdečně poděkovat všem těm, kteří se podíleli na tomto velmi dlouhém úkolu. Začali jsme 12. října 2011, když jsme vyslechli návrh Evropské komise a zhruba o dva roky poté máme tady ukončenou diskuzi k této reformě, která je možná nejkomplexnější, kterou kdy společná zemědělská politika zažila. Máme rozpočet nižší než ten předchozí a vedli jsme bitvu, skutečnou bitvu s ostatními institucemi s cílem ještě ten původní návrh vylepšit. A Především jsme bojovali za finanční zdroje tak, aby tato zemědělská politika opravdu eh, mohla být eh, realizována přiměřenými zdroji v nadcházejícím období je to stále ještě největší společná komunitární politika, politika, která může přinést odpovědi na otázky zemědělců a obecně evropských občanů. Hodně jsme se angažovali v tom, abychom zlepšili, vylepšili ten původní návrh komise, abychom tedy měli soubor cílů, které by byly snadněji realizovatelné, které e, by také byly jednodušší pro zemědělce. A já musím říct, že se domnívám, že jsme v tomto směru postoupili ku předu. Všichni Všichni jsme pracovali ruku v ruce, všechny politické frakce, proto, aby e, občané mohli tuto politiku skutečně kontrolovat. Snažili jsme se všechno sladit s Lisabonskou smlouvou a to smysl má, protože není možné, aby společná zemědělská politika byla realizována pouze vládami. Musí do té realizace být zapojeny i další složky, další činitelé, občané a myslím, že ten výsledek je opravdu mnohem lepší než původní původní návrh. Děkuji, Giovanni. A teď, vážené kolegyně a vážení kolegové, zahájíme hlasování. Jak jsem vám již řekl, jedná se o čtyři hlasování a nesmíme zapomenout na to, že tato hlasování proběhnou odděleně ale pokud by nějaká složka e, z těch čtyř nezískala většinu, tak v tom okamžiku celek, celý ten balíček je spochybněn. Takže já vás žádám, abyste byli opravdu velice obezřetní a teď již začneme. Nejprve přímé platby zemědělcům v rámci eh, podpory eh, uvnitř společné zemědělské politiky zahajují hlasování. Končím hlasování. schváleno, 31 hlasů pro, 8 proti a 2 se zdrželi hlasování. A teď budeme hlasovat o tom druhém e, tématu, což je organizace společného trhu se zemědělskými produkty. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. je to schváleno. 20 hlasů pro, 14 proti, nikdo se nezdržel. A teď přichází na řadu třetí téma podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 35 hlasů pro, 3 proti a 3 se zdrželi hlasování. A teď e, přichází poslední téma. Financování, řízení a monitorování SZP. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. je to rovněž schváleno. 35 hlasů pro, 6 proti a nikdo se nezdržel. Dámy a pánové, myslím, že můžeme skutečně poblahopřát našim třema zpravodajům. Schválili jsme reformu SZP. Děkuji vám. Děkuji všem kolegyním a kolegům. A teď můžeme eh, přejít k dočasným opatřením, další důležité téma. A tady bych chtěl kolegy vybídnout také k maximální obezřetnosti. Dám teď slovo Albertesovi, našemu zpravodaji. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které se vztahují k textu reformy společné zemědělské politiky a proto je zásadní, aby nám Albert eh, řekl něco o té práci, ještě než nad, eh, nadejde hlasování. A poté budeme moci přejít k hlasování. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně. Poté, co byla odhlasována reforma EZP, je třeba eh, také rozhodnout o přechodných pravidlech, eh, podle kterých eh, poběží společná zemědělská politika do té doby, než bude implementována nová reformovaná politika. A já mohu říct, že ve svém stanovisku se snažíme v rámci druhého, tomu, aby v rámci druhého pilíře dále mohly běžet všechny programy, v tom se lišíme od návrhu komise a já doufám, že jsme podpořeni eh, většinou zemědělství, tak, aby tito měli až do roce 2014 právní jistotu ve svém podnikání. Jde o čistě technickou zprávu, ale já musím říci, že vlastně tady nejsou žádné ostré rozdíly v, názorové v rámci frakce a proto také doufám, že tento materiál bude většinou schválen. A já chci zdůraznit, jak důležité je, aby tento materiál byl schválen, protože ve, ve chvíli, kdy Evropský parlament schválil reformy SZP, tak potřebujeme i přechodná pravidla. Já chci poděkovat všem svým spolupracovníkům, také stínovým zpravodajům a za veškeré diskuze. Pane eh, předsedo, já bych ještě rád eh, požádal o slovo ve chvíli, kdy se budou probírat konkrétní pozměňovací návrhy 66, 75 a 23 protože jsem přesvědčen, že eh, tedy je důležité, abychom formulovali taková přechodná opatření, která budou skutečně užitečná pro naše zemědělce v přechodném období. Jine. Dobrá, eh, děkujeme. Děkujeme, Alberte. Andrej, vy jste požádal slovo? Děkuji, pane předsedo. Tato důležitá zpráva ohledně přechodu při uplatňování reformy mě vede k tomu, že bych vás chtěl upozornit na otázku, která tady zazněla ohledně pozměňovacího návrhu 23. To je návrh pana Dese. Pro stínového zpravodaje tento pozměňovací návrh není absolutně přípustný, protože v tom obsahu se eh, navrhuje, aby tato otázka eh, byla posunuta směrem k ozelenění. My už jsme o tom hovořili na předchozím zasedání, ale chtěl bych důrazně zde říci, že v současném stavu nemůžeme akceptovat tento pozměňovací návrh, eh, protože je to nepřípustné z hlediska textu v tom vypracování, v jakém je nám navržen. Dále bych chtěl vyjádřit stejný postup k pozměňovacímu návrhu 107, ten je také nepřípustný, protože eh, ve stejné problematice eh, se zde objevuje otázka transparentnosti. V tomto stavu tento pozměňovací návrh podle mého názoru není přípustný. Nevím, zda můžeme nyní požadovat stažení těchto pozměňovacích návrhů v té formě, v jaké byly tedy předloženy během eh, jaksi hlasování našeho výboru, ale to jsou dvě výhrady, které jsem chtěl vyjádřit předtím, než budeme hlasovat o obou zprávách, které nám byly předloženy. Dunque, kolegi, un attimo di attenzione. Takže, drazí kolegové, nyní vás žádám o pozornost. Eriku, my jsme teď odsouhlasili čtyři eh, zprávy, které se týkaly reformy eh, společné zemědělské politiky. Samozřejmě je tady mm, mnoho propojení s tím textem, který předložil Albert ohledně přechodních opatření. Ale nic nám nyní neumožňuje zpětně ovlivnit to, co jsme eh, odhlasovali. Budeme nyní hlasovat a samozřejmě zohledníme eh, toto upozornění, které jste právě k této problematice vyjádřil. Pokud nikdo další nechce vystoupit, tak bych zahájil hlasování. Ano, prosím, máte slovo. Já jsem chtěl pouze podpořit žádost pana Andrie, protože pokud ohlasujeme 23, tak to znamená, že odsouhlasíme oddálení ozelenění na roku 2016 místo roku 2015, tak jak to budeme hlasovat nyní, takže je to rozporuplné. To znamená, že pokud odhlasujeme 23 a 107. Pokud to projde, tak to znamená, že budeme proti přechodným opatřením. Takže myslím si, že tady je neslučitelnost. Takže bylo by dobré požádat Alberta, zda stáhne tyto pozměňovací návrhy a pokud je nestáhne, pak to znamená, že e, nebudeme souhlasit s přechodnými opatřeními. Musíme být konzistentní ohledně toho, co jsme většinově odhlasovali před chvílí a ohledně toho, co budeme, o čem budeme hlasovat nyní. Ano, děkuji. Pravdou je, že je to velice důležité. Kolegové by měli přesně vědět, o čem budeme hlasovat. Takže co se týče těchto pozměňovacích návrhů, já bych předal nyní slovo našemu zpravodaji, kolegovi Desovi, protože musíme přesně vědět, o čem budeme hlasovat, abychom měli konzistentní postup. Ale z hlediska postupu bychom měli hlasovat. Já doufám, že náš výbor bude konzistentní. A budeme tedy hlasovat, pokud eh, nebudou další řečníci vystupovat. Voto, continuiamo, continuiamo con voto elettronico, eh? Va bene. Takže eh, budeme hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh 4. Hlasování je zahájeno. Hlasovali jste všichni? Hlasování je ukončeno. Schváleno. A nyní zde máme kompromisní první návrh. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. A nyní budeme hlasovat o kompromisním návrhu číslo dvě. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. přijato. A nyní, pozor, je tady chyba. Teď přejdeme na 62. Budeme hlasovat o návrhu 62. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu 65. Autor pan Olejničák. Zahajuji hlasování k návrhu 65. Hlasování je ukončeno. A nyní 66. A předám slovo našemu kolegovi Albertovi Desovi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já myslím, že u tohoto pozměňovacího návrhu 66 autor McGuinness a 68 pan Kestinger a 69 autor pan Andrieu, tady mám různé informace a proto bych chtěl položit jasnou otázku výboru. Pokud budeme hlasovat pro tyto návrhy, tak to znamená, nebo ptám se, zda budou mít dopad na národní rozpočet, národní obálku či nikoliv. Pokud eh, tedy komise odpovíde, že ne, naše frakce podle toho bude postupovat. Takže jde nám o to, jakým způsobem se to projeví z hlediska alokace na národní úrovni. To je otázka na komisi. Albert pone una questione alla Commission. Ano, takže Albert položil otázku komisi. Komise je zde zastoupena. Není tady zastoupena? DG Agri. Prosím, mohl by někdo odpovědět na otázku? No, děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Kristýna Pokman a odpovím místo kolegy k těm stropům tady ty stropy eh, tady jsou takové, jaké by měly být. Jsou v příloze nařízení. Eh, způsob, jak eh, ty členské státy potom budou pracovat s těmi stropy neovlivní objem finančních prostředků pro ten, který členský stát. Molto bene, ringraziamo la commissione. Ano, děkujeme. Děkujeme komisi za toto upřesnění. A proto návrhuje nyní, abychom hlasovali o návrhu 66 elektronicky. Hlasování zahájeno. Hlasování je u konce. Schváleno. A nyní jdeme dále. 67. Autorem je paní Lulingová. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. 68. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Ne, ještě počkáme chvíli. Hlasování je ukončeno. Schváleno. A nyní Návrh 7. Je to návrh zpravodaje. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Výborně, hlasování je u konce. Přijato. A nyní návrh 69. Autorem je pan Andrew. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Přijato. A nyní přejdeme na pozměňovací návrh 70. Hlasování zahájeno. Přijato. A nyní návrh 71. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. A je to přijato. A nyní návrh 8. Autorem je zpravodaj. Hlasování zahájeno. Hlasování je ukončeno. Schváleno. 73. Hlasování je zahájeno, uzavřeno a je to přijato. Návrh 74. Hlasujeme nyní. Hlasování u konce. Takže přijato. A nyní máme ústní návrh zpravodaje, takže předávám slovo panu Albertovi Desovi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. My jsme konstatovali, že tady je nutný pozměňovací návrh a já bych požádal o podporu. Nemá žádný dopad na alokaci na úrovni členských států. Znamená to, že členské státy co se týče podmínek eh, pro oddělenou pomoc, mohou toto změnit po schválení komise. Tedy tato změna je možná po schválení komise. To je velmi důležité pro některé členské státy, proto prosím o podporu. Děkuji, Alberte. Hlasování je zahájeno. je u konce. Přijato. A nyní přecházíme na kompromis 3. Hlasování je zahájeno. Kompromis 3. Všichni hlasovali, je u konce hlasování přijato. A nyní Přecházíme na návrh 16. Autor je zpravodaj. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. A je to přijato také. A nyní máme zde návrh 90. Chcete vystoupit? Ne? Dobře. Takže hlasujeme o návrhu 90. Hlasování je zahájeno. Aniu žádal o slovo. Pane předsedo, já vidím, že tady asi bude ústní pozměňovací návrh v těchto místech. Je tomu skutečně tak? Oh, jako- jako ano, ano, je to tak. Jste proti tomuto eh, pozměňovacímu návrhu? Pokud ano, tak eh, pokud by tady měl být takový návrh, tak jsem proti němu. Děkuji, předsedo. Bene, allora eh, non correggeremo secondo questo. Tak si teda opravíme. Lepo řečeno, tady bude text bez úzního, ústního pozměňovacího návrhu. Hlasujeme bez ústního pozměňovacího návrhu. Pane předsedo, pokud to bude takto, tak bych chtěl říct, že toto je změna, která skutečně v té věci samé nic zásadního nemění. Tady jde jenom o to, abychom do článku dali stejné datum, jako tady máme v bodu úvodního ustanovení. Právní důsledky eh, jsou nulové. Tady prostě jde o Eh, to datum. Jinak ten text je stejný jako v bodu úvodního ustanovení. Ano, děkuji. Ale pokud by někdo proti eh, tomu byl, což je tady ten případ, tak musíme text nechat, eh, jak je. Pokud ovšem kolega Agnew vaše důvody nepřesvědčí. Já chci říct, že tady prostě jsem řekl, co jsem měl na srdci a tím to končí. No, tak to je naprosto jasné. V tom případě už teď můžeme hlasovat, hlas, pokrač, pardon, pokračovat a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 90 bez ústního poz, eh, pozměňovacího návrhu. Zahajuji, končím hlasování a výsledek je, že návrh je schválen. A teď pozměňovací návrh 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno rovněž. Kompromis číslo čtyři. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. A teď? Pozměňovací návrh od zpravodaje číslo 23. Prosím. A znovu má slovo Albert. Ja, vielen Dank. Děkuji. K tomuto tématu krátké vysvětlení. Cílem tohoto návrhu bylo eh, prosadit eh, závěry agrární politiky. Já jsem, se, já jsem to konzultovala s právníky lingvisty. Vím, že je to velice těžké prosadit ve všech 28 členských států, že ta tedy eh, reforma je velmi složitá a konečně z minulosti jsme se poučili v tom smyslu, že celé řadu, celou řadu reform se nepodařilo prosadit, nicméně já si myslím, že to neznamená, že článek 29, 30, 31, 32 a 33 musí být odloženy na leden 2016. Ne, ta formulace měla být nejpozději v lednu 2016. To znamená, že členské státy mohou začít s zaváděním v praxi co nejrychleji. To znamená, že ten program, všechny programy orientované na životním prostředí podle druhého pilíře musí eh, eh, tedy eh, čekat na schválení z Bruselu, které přijde nejdříve v roce 2015, ale to také znamená velké problémy pro první pilíř a proto tedy říkám, že technicky je to možné, je to v zájmu členských států, abychom prosadili formulaci nejpozději v roce 2016. Protože tím vlastně otvíráme dveře potenciální dřívější implementaci a členské státy nebudou muset žádat o výjimečné povolání, povolení, promiňte, pokud budou chtít postupovat rychleji. Děkuji. Grazie Albert. No, io voglio anch'io eh, fare una precisazione. Děkuji. Já bych chtěl věci upřesnit. Tady se jedná o spolurozhodování. A je to tedy první krok, potom rada a rozprava. A já bych se chtěl ujistit, že tomu dobře rozumím. Pozměňovací návrh 23. Dobře, Zahajuji hlasování elektronicky. Chiusa la votazione ed è respinto. Hlasování je ukončeno, zamítnuto. A pojďme dál. tři. Zahajuji hlasování. Ukonč, ukončeno, schváleno. Sto pět. Zahajuji hlasování. Končím. Sto šest. schváleno. Sto sedm. Zahajuji. Končím. Schváleno. Sto osm. Zahajuji. Končím. Schváleno. 109. Zahajuji. Končím. Schváleno. Kompromisní návrh 5. Zahajuji. Končím. přijato. 29. Spravodaj. Zahajuji. Končím. Třicet. Hlasování končím. Schváleno. 31. Zahajuji, končím. 110. 113. Pan Heusling. Zamítnuto. 32. Zpravodaj navrhuje Schváleno. 114. Schváleno. 33. Zahajuji. Končím. Schváleno. 34. To je poslední hlasování. Zahajuji, končím. Schváleno. A nyní, kolegové, pořád ještě máme návrh legislativního usnesení, tak jak to bylo upraveno. Hlasovali jste všichni? Schváleno. Velkou většinou. 35 pro, 3 proti. A nyní rozhodnutí zahájit jednání s radou. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno velkou většinou a konečně složení týmu vyjednávačů. Zahajuji hlasování. Končím. Děkuji a to bylo také schváleno. A než přejdeme k poslednímu bodu dnešního programu, chtěl bych jménem všech pozdravit kolegu, který s námi hlasoval, pan Papastankos, i když tady s námi není, pan Jorgos Papastankos, Jistě vás zdravím jménem všech. A jde o jednoho z protagonistů celé reformy. A my doufáme, že se k nám opětovně připojí co nejdříve. Bod 12 bude velmi rychle za námi. Jde o statistiky v zemědělství a rybolovu. Jde o technickou záležitost. Jde o to, jak jsou uplatňována ustanovení smlouvy o fungování Evropské unie na problematiku statistik v rybolovu a zemědělství. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno, děkuji. A tímto úplně poslední bod programu. Děkuji kolegům, děkuji všem. A teď tedy tím posledním bodem je prezentace Evropské komise o práci skupiny na vysoké úrovni, pokud jde o práva na výsadbu vinic. Koordinátoři požádali, aby tady komise vystoupila a informovala nás o výsledcích práce této skupiny na vysoké úrovni, a to navzdory tomu, že reforma byla schválena. Ale i to nám tedy nabízí určité užitečné vodítko a nápovědu. Pokud vás to, kolegové, nezajímá, můžete klidně odejít. A nyní tedy dávám slovo zástupce DG Agri. Mr. Zorilla. Yes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 merci. Dneska přestávka skončila. Představitel komisí o zabraní głosu. Já nyní dávám slovo zástupci komise. Myslím, že už můžeme rozpočínat. Bardzo proszę pana Zarilla o zabranie. Má slovo pan Zarilla. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl připomenout, že skupina na vysoké úrovni z hlediska této problematiky byla vytvořena panem Čološem, komisařem roku 2012. Poté, co se k tomu vyjádřilo několik členských států a Evropský parlament, týkalo se to tedy této eh, problematiky výsadby vinic. Tyto pracovní skupiny se konaly roku 2012. O co tam přesně šlo? Jednak fungování přechodného systému výsadby vinic na národní a regionální úrovni v některých členských států. Bylo vyjasněno, jakým způsobem se vymezí toto právo na výsadbu vinic v tomto konkurenčním sektoru. Také bylo zaznamenáno, že uplatňování těchto systémů je velmi různé v jednotlivých členských států a rozdíly existují i na regionální úrovni. A to eh, vede eh, k nerovným podmínkám ve společenství. Tato skupina také se zabývala ukončením tohoto práva na výsadbu vinic na, z hlediska trhu a z hlediska oboru. I když podle Evropského parlamentu některé členské státy a některé profesní organizace si přáli ponechat současný režim. Přesto všechno bylo dosaženo širokého konsensu mezi členskými státy a profesními organizacemi ve prospěch nového režimu rozšíření výsadby vinic, který by byl flexibilnější na úrovni Evropského společenství. Jednalo se o následující body. Veřejné orgány by měly řešit všechny kategorie povolování eh, nové výsadby vinic. Dále se hovořilo o roční vystavení povolení pro nové výsadby. A to na úrovni 1% rozlohy vinic. Další bod. Flexibilita členských států při uplatňování tohoto systému na národní, regionální úrovni z hlediska zeměpisného označení. A dále zde se hovořilo o této možnosti omezit na méně než 1%. Cílem bylo zajistit rozvoj tohoto odvětví a zabránit tomu, aby docházelo k překotnému růstu v tomto odvětví. Skupiny na vysoké úrovni konstatovali, že je nutné spolupracovat s reprezentativními profesními organizacemi, proto aby bylo možné regulovat novou výsadbu vinic, zvláště u vín zeměpisného označení, ale také u jiných kategorií. Konsensus, kterého bylo dosaženo na této skupině, a sice v prosinci 2012, byl vtělen do mm, stanoviska Komise a Evropského parlamentu z hlediska alternativního systému. Politická dohoda byla dosažena. Víte, že nový systém povolování vstoupí v platnost roku 2016 a bude fungovat do roku 2030 a přeskum nastane tedy v půlce tohoto období. Pane předsedo, když dovolíte, chtěl bych využít této příležitosti a položit ústní otázku. Je to ústní otázka, kterou eh, dostala komise ze strany pana De Castro a paní Luling a to jménem eh, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Otázka paní Luling a pana de Castro se týká budoucnosti vinařství a záměrů komise v tomto ohledu. Rád bych řekl, že stejně jako ve zprávě roku 2012, která byla předána Radě a parlamentu, my velice pozitivně hodnotíme reformu eh, vinařství. Některá opatření vymizela z tohoto režimu bez jakýchkoliv problémů a byla zavadena nová opatření ve prospěch podpory na národní úrovni. Zavádění těchto nových opatření bylo velmi flexibilní a účinné. Chtěl bych zdůraznit, že vinařské odvětí, odvětví patří do systému společné organizace trhu a komise nemá v úmyslu reformovat systém, který eh, právě do sebe vstřebal jednotlivé reformní kroky. Říkám to proto, že v daném dopise eh, se tazatelé ptají, zda máme v úmyslu reformovat eh, tento sektor. Nikoli. To je tedy odpověď z naší strany. Jak víte, reforma byla vypracována v minulosti a bude pravděpodobně přijata v budoucích týdnech ze strany Rady a parlamentu. Tato reforma již obsahuje některé nástroje, které lépe odpovídají potřebám vinařského odvětví, zvláště z hlediska podpůrných programů, které se týkají vinařské produkce. Smyslem je zavést nová opatření, zvláště na eh, propagaci na vnitřním trhu. A dále jsou zde opatření, která podporují inovace. Budoucí národní podpůrné programy budou moci aplikovat eh, tyto dva druhy opatření, která usnadní realizaci reformy, jejíž smyslem je zvýšit konkurenceschopnost tohoto odvětví. Jsme si jistí tím, že daný program zlepší konkurenceschopnost, umožní zavést také restrukturalizační opatření ve prospěch inovace a ve prospěch podpory prodeje vinařských výrobků. Jsme si jistí, že toto navýší konkurenceschopnost tohoto odvětví. Na závěr bych chtěl říci, že po diskusi, která proběhla na úrovni Mezinárodní eh, vinařské organizace, bylo konstatováno, že některé výrobky, které mají malý obsah alkoholu, tak eh, tyto mm, výrobky by mohly být také podrobeny evropským normám. To je možnost, o kterou o které uvažujeme. Jedná se o produkty, které mají velmi nízký obsah eh, alkoholu. Tady ještě evropské normy neexistují a vidíme, že eh, vnitřní trh zde je nerovný. A to je určitá reflexe, která připadá v úvahu do budoucna. Ale chci znovu zdůraznit, že komise nemá v úmyslu zavádět reformu, novou reformu, ale naopak uplatnit eh, reformní opatření, která byla již přijata, tak, aby nová opatření mohla již fungovat počínaje rokem 2014 a mohla být zabudována do evropských podpůrných programů. Děkuji. Děkuji vám za tuto prezentaci. A táže se kolegyň kolegů, zda mají nějaké připomínky a otázky nikdo o slovo nežádá, to znamená, že mi nezbývá než znovu poděkovat Evropské komisi. A můžeme se přesunout k bodu různé. Nikdo nemá nic do různého, takže můžeme tím ukončit toto velice důležité zasedání našeho výboru, které se zapíše do historie vzhledem k schválené reformě společné zemědělské politiky. A teď pětiminutová přestávka. A pak eh, bude jednání koordinátorů. To znamená hned, jak se vrátí pan De Castro. Jednání bude velmi krátké. Děkuji.